Cari colleghi. Vážení kolegové. je con grande piacere. Mi velkým potěšením přivítat na plenárním zasedání dnešního dne prezidenta Spolkové republiky Německo. Drahý pane prezidente, děkuji vám za vaši návštěvu je nám ctí, že jste si pro svou druhou misi mimo Německo vybral Evropský parlament po návštěvě Paříže minulý týden. Po necelých třech týdnech, tedy po té, co jste byl 19. března jmenován prezidentem. Vaše přítomnost zde ukazuje jasnou angažovanost pro Evropu vy jste žádal více odvahy, více odvahy pro lepší Evropu, kde budou zaručeny svobody a kde všichni budeme pracovat pro budoucnost, která bude plná míru, prosperity a spravedlnosti. Jsem přesvědčen, že ta odvaha, kterou požadujete, že ji můžete najít tuto odvahu u poslanců tohoto parlamentu. Vaší přítomností, pane prezidente, nám připomínáte také, že vaše země je velmi angažovaná v evropské otázce. A tato angažovanost je o to důležitější, kdy se jedna z důležitých zemí Evropské unie rozhodla Unii opustit. Prožíváme obtížné období, jiné obtížné období jsme prožili už v minulosti a vždycky jsme dokázali najít správnou cestu a přinést odpovídající odpovědi. Drahý pane prezidente, nechci vás dnes žádat o správné odpovědi, ale chci vás vyzvat, abyste společně pracovali s tímto parlamentem na naší společné budoucnosti. Máte slovo a ještě jednou vám děkuji za vaši návštěvu zde ve Štrasburku. Vážený pane předsedo, milý Antonio, vážení poslanci a poslankyně, vážený pane předsedo komise, drahý Jean-Claude, vážené dámy, vážení pánové. Je mi velkou ctí, je mi velkým